jasně zmíněn v celé řadě částí smluv. Nicméně navzdory tomu více než 10 let čekáme na zajištění horizontální směrnice, která zakáže formy diskriminace i mimo oblast zaměstnávání, diskriminace na základě náboženství, mm, postižení, sexuální orientace, věku a podobně, které zajistí rovný přístup k veřejným službám či k bydlení a podobně. Tato otázka ale nesouvisí jenom s eh, zajištěním základních lidských práv, ale také s zajištěním plného rozvoje lidské bytosti. Jak tedy chceme bojovat proti antidiskriminaci a proti diskriminačnímu zacházení v mnoha členských státech, jestliže na evropské úrovni nedokážeme přijmout ani minimální opatření, minimální normy, které by takovou antidiskriminaci zajistily. Myslíme si, že je skutečně čas mít takovou legislativu, která zajistí antidiskriminaci formálně i v praxi, ať už z ekonomického pohledu, či z pohledu sociálního. Děkuji. Já Jiří Pan Jiří Pospíšil. Děkuji pěkně, pane předsedající. Já vítám iniciativu paní eurokomisařky vrátit se k návrhu antidiskriminační směrnice který deset let leží v radě je podle mě na čase

Děkuji, pan Claude Moraes. How long? Not how long I'm going to be here in the Nevím, jak dlouho už tady budu v Evropském parlamentu, ale jak dlouho můžu mluvit? Minutu? Minutu. Někdo to zjevně pochopil, ten můj vtip, pokus o vtip. Je to velmi zvláštní směrnice. Děkuji mnohokrát finskému předsednictví, že to bude řešit eh, rada. Nečekáme 10 let, čekáme 11 let. Já jsem veteránem této směrnice. Viděl jsem tuto směrnici v různých podobách, ale tady se jedná o horizontální směrnici. Ve stávající Evropské unii, která říká, že je eh, unii hodnot, tak mít směrnici k tak široké oblasti, například eh, LGBT, postižení, věk, to je opravdu něco zvlá- super. A Evropská komise říká, že půjde o implementaci, což konec konců i zmínil pan kolega Pospíšil provádět takovouto složitou legislativu je těžké, ale chci dnes říci dvě věci. Dobrá legislativa proti diskriminaci mění společnost a pomáhá jednotlivci. Dobrá horizontální legislativa Evropské unie změní EU, pokud bude dobře prováděna a dobře zveřejňována. Je to naše budoucnost, doufám, že se jí zhostíme. Děkuji, pan Šimečka. Uh, Děkuji, vážený pane předsedo, vážená paní komisařko. Rovnost je v centru toho, co skutečně definuje Evropskou unii jako politický projekt. A přitom miliony evropských občanů každý den trpí diskriminací, pokud jde o jejich eh, přístup k veřejným službám či dalším aspektům společenského života. A Evropská unie těmto občanům nepomáhá z důvodu zablokování této směrnice v posledních deset let. Mojí zemi ve Slovensku máme eh, hluboko zakořeněnou že předsudky a vícečetnou diskriminaci proti romské menšině, zejména romským ženám. A stejně tak naše komunita LGBT zatím se nesetkává s plnou právní či politickou podporou. Situace menšin je v člen, mnoha členských státech stále ohroženější s ohledem na to, jak stále více nepřátelské je politické klima. Menšiny jsou také někdy cílem různých útoků, xenofobních, extremistických a podobně. My tedy opravdu potřebujeme, aby tady byl další pokus o prosazení této směrnice a hodnot, které představuje. Děkuji paní Alice Kunke. Děkuji, pane předsedo. Jak je možné, že po tak dlouhé době jsme dosáhli téměř ničeho? Uniklo nám 11 let. Jedenáct let se tím zabýváme a jedenáct let jsme nedospěli k pokroku. Jedenáct let stálá blokáda ze strany jistých členských států. Jedenáct let, aniž bychom dospěli k výsledku. Jistě bychom mohli podat lepší výsledek, než je tento. Pro všechny, kteří jsou každodenně vystavováni diskriminaci. Kvůli tomu, kdo jsou nebo v co věří, kvůli svému tělu, nebo či kvůli svým tělesným či duševním schopnostem, nebo kvůli své sexuální orientaci. My jako zelení si přejeme, abychom konečně přešli od slov k činům, proto požadujeme, aby po zasedání Rady v Lucemburku 24.10. byl předložen konkrétní návrh, jak můžeme zajistit to, aby zásada rovného zacházení platila ve všech členských státech Evropské unie. Děkuji, pan Hakarajnen, prosím arvoisa puhemies ministeri tuppurainen. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině Tupurajnen, rovné zacházení v jistých oblastech života může být problematické. Například, když nějaká islamistická skupina se vytvoří, nebo když eh, Eh, propadne takováto skupina nějakému násilnému náboženství, jakým způsobem pak může eh, tato skupina požívat rovnoměrnosti. Ona ji může dokonce v mnohém ohledu zneužívat, například proto, aby dále šířila své násilné nahlížení světa, což se pak špatně zastavuje. Pokud eh, se tady věnujeme rovnému zacházení a rovnoprávnosti, měli bychom vždy zvolit cestu rozumu. Takováto směrnice, o které hovoříme, nemůže nikdy být implementována stejným způsobem, rovným způsobem. Navíc se obrací proti národním právům členských států a proto to nebude fungovat. U, v případě rasismu tady mm, se nenahlíží na osoby jako na individu, ale na příslušníky určité větší identity. Děkuji paní Rodríguez Palop. Děkuji. Tato směrnice, která leží tedy na radě na stole 10 let a je 10 let zablokována, je v některých členských státech již v podstatě zastarala. Nejsme tedy rovnoprávní ve všech členských státech tomuto, v tomto ohledu. Můžete být občanem druhé či první třídy podle toho, v jakém členském státu žijete. Jde zejména o praxi, například o segregaci, či nenávist vůči homosexuálům či osob s postižením, které jsou také často obětmi diskriminace, někdy eh, dokonce eh, ignorována transfobie eh, v legislativě jistých členských států a neexistuje také dobrá legislativa pro vícečetnou diskriminaci. Evropa patrně má strach před směrnicí, která by zajistila rovnost. A no, to by byl pouze minimální úroveň. Pokud se tedy Evropa o toto nepostará, o co bude schopná se postarat? Děkuji paní Estara Sferagut. Děkuji, pane předsedo. Komise tedy předložila směrnici pro boj proti diskriminaci. Jméno se to týkalo menšin na základě víry, věku, sexuálního zaměření a dalších. Mnoho skupin je vystaveno diskriminaci. Já zde v parlamentu jsem 10 let, tato diskuze se vede 11 let, stále ještě není hotova. Členské se, eh, parlament přispěl mnoho pozměňovacími návrhy a nic se nestalo. Ale toto je přeci směrnice o mírovém soužití, o toleranci o základních právech, se hovoří o rovnoprávnosti, to je srdce Evropy, proto jsme zde. To je přeci jádro činnosti parlamentu, rady a komise a rada je proti takovémuto textu kvůli malému nedorozumění, které se týká subsidiarity. Tady se jedná o rovné zacházení v oblasti vzdělávání, ve školství, ve zdravotnictví. V Evropě máme sociální pilíř, ale nemáme sociální duši. Neboť tato směrnice je na radě zablokována. 8 milionů lidí na tu směrnici čeká. A když chceme brát vážně, či přijmout úmluvu OSN o osobách s postižením, jak můžeme 11 let takovouto směrnici blokovat. Já tedy apeluji na radu a na komisi. Buď je třeba to přijmout pomocí kvalifikované většiny, anebo je důležité, aby se rada zamyslela a skutečně si ujasnila, co je tedy vlastně rovné zacházení. Děkuji, pan Fritzon. Děkuji, vážený pane předsedo. Ta debata, kterou zde dnes večer vedeme, je opravdu velmi důležitá. Mluvíme tady o diskriminaci na základě věku, postižení, náboženství, sexuální orientace či vyznání. E, tyto skupiny lidí nemají stejnou ochranu jako skupiny jiné a tohle velmi znepokojující, protože v roce 2019 toto je něco, co už je zablokováno 11 let. A tímto členské státy vysílají naprosto mylné signály. A je tady určitý typ, jako by tady byl nějaký typ diskriminace, který je přijatelnější než nějaký jiný, ale přitom je to naprosto nepřijatelné jako takové. Tyto skupiny lidí, ti všichni potřebují naši podporu a potřebují tady tuto uh, Eh, legislativu. Lidé, kteří jsou vystaveni šikanování a diskriminaci na základě těchto aspektů, potřebují opravdu, aby Evropská unie konala, jednala a potřebují, aby tato interdiskriminační směrnice byla okamžitě schválena. Sylvie Président. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je velice důležité, že probíhá tato diskuse, vzhledem k tomu, že se šíří diskriminační činy, především ty homofobní, v našich zemích. Naše Evropa vychází z hodnot. Chceme chránit ty nejzranitelnější a bojovat proti všem formám diskriminace. Ať už se týká žen, LGBTI, lidí s postižením či jiných menšin, které jsou takto diskriminovány. Evropská komise eh, rozšířila svůj návrh eh, ze začátku se to týkalo pouze zaměstnání. Evropský parlament připomínal, že je potřeba rozšířit tento text tak, abychom mohli bojovat proti různým druhům diskriminace, eh, protože řada osob stále ještě eh, čelí riziku vícečetné diskriminace. Text už je roky blokován v radě, je potřeba to odblokovat, je potřeba hovořit o konkrétním a účinném právu. Měl by se týkat i přístupu ke službám a včetně ubytování, eh, bydlení. Pardon. Merci. Děkuji. A nyní paní Hetzberger Fofana. Děkuji, pane předsedo. Je nepřijatelné, že tato horizontální směrnice již 11 let je blokována. To vlastně spochybňuje celý sociální pakt a popírá eh, hodnotu individua. Je třeba, abychom zlepšili ochranu našich občanů v Evropě, ale to neděláme. Spíše tady máme systém, který posiluje myšlenku hierarchie a potlačování. Nyní je nezbytně nutné, aby rada jednala, aby odblokovala tuto směrnici a vyslala jasné poselství, kde řekne, že diskriminace, která se zakládá na sexuální orientaci, na handicapu či na náboženství či na věku, není tolerována v Evropské unii. Je více kdy jindy důležité, abychom s ohledem na intenzifikaci diskriminace a násilí, která se právě zakládá taky na nenávisti, abychom tedy i na, nyní zavedli politiku boje proti diskriminaci, která bude chránit všechny. To je výzva, které se musíme chobit. Evropská unie eh, by měla být vlastně na popředí, co se týče respektování diverzity a lidské důstojnosti, které jsou hlavními hodnotami naší společnosti. Děkuji. Na jednu minutu paní Anderson. Good evening. Děkuji, je to naprosto nepochopitelné. Hovoříme tady o horizontální antidiskriminační směrnici. To znamená, že musíme chránit ty lidi proti diskriminaci, které jsou také oběťmi například vícečetné diskriminace. Myslíte to skutečně vážně? Evropa musí být asi obrovským diskriminačním peklem, ale pak tady se pokládá otázka, proč miliony lidí eh, chtějí do, to, do tohoto strašného diskriminačního pechla prchnou do Evropy, ale to nevadí, to byla pouze retorická otázka. Nemáte pocit, když tady identifikujete ty skupiny těch poklačených, že používáte právě ta kritéria, o kterých tvrdí, le, tvrdíte, že by vlastně neměli hrát vůbec žádnou roli? Vy tady rozdělujete ty údajně diskriminované podle barvy, pleti, náboženství, podle sexuální orientace. To je vaše ideologie, která přímo žije z toho, že takovéto tady ty charakteristické jsou. Buď to je slavíte, anebo dokonce nalézáte stále nové a nové. Vy tvrdíte, že jste přáteli lidí a občanů, pro mě to není nic jiného, než naprosto takové jaksi prolhané hraní si na dobré lidi. Paní Dali. I think it is an indictment on... Děkuji. Já myslím, že je 11, že, že to, že 11 let horizontální diskriminace, eh, diskriminační směrnice byla zablokována, je hamba všech institucí. Jedna moje známá, která eh, má postižení a potřebuje používat slámky a teď je nebude moci používat kvůli směrnice, směrnici kvůli eh, týkající se jednorázových plastů. Irská vláda dává výjimku pro lékařské důvody, ale při tom postižení nemusí být nutně medicínský důvod lidé mohou být postižení z jiných důvodů. Ona není nemocná, ona má jenom postižení. Tento zákon ji v podstatě medicalizuje. Říká, že je nemocná, že s ní něco není v pořádku, byť se jí tím snaží pomoci. Není to jenom technický problém, který se nevyřeší nějak rychle. Když eh, překonáme veta kvalifikované většinou, potřebujeme skutečný dialog, který bude řešit příčiny diskriminace. Děkuji a slovo má nyní pan López Aguilar. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní ministrině, paní komisařko, budoucí místopředsedkyně komise za hodnoty. Chci říci, že už tedy přes 10 let máme platnou Lisabonskou smlouvu a listinu základních práv. A ve smlouvě máme mandát chránit lidská práva. Také jsme odhlasovali úmluvu pro lidská práva. Všichni jsme hlasovali proto. My jsme chtěli mít horizontální směrnici proti každému, každému uh, diskriminačnímu chování, především pokud vychází z nenávisti. Věk třeba diskriminace na základě věku, teď, eh, to je přece ostuda. To tež platí pro diskriminaci na základě náboženství nebo sexuální orientace. Přitom rada to systematicky blokuje. Komise má před sebou nový mandát, Evropský parlament také. Já věřím, že do toho vdechneme nový život a že věci, které jsme přijali v roce 2009 a 2010, se konečně dostanou do života. Děkuji a nyní pán Karlsbro za Renew. Paní Karlsbro, děkuji. Děkuji, pane předsedo. To, aby nedocházelo k diskriminaci, to je vlastně součást svobody. Pro mnohé je to samozřejmé, ale zdá se, že ne pro všechny. Například kvůli sexuální orientaci nebo kvůli tomu, že mají postižení. Tito lidé nemají možnosti, které mají ostatní, mají zmenšené šance a příležitosti. Deset let uplynulo od eh, dne, kdy komise předložila svou komisi, aby zabránili diskriminaci i mimo pracoviště. Do posud se tomu nepodařilo. Je zcela neakceptovatelné, že parlament stále ještě čeká na členské státy. Na co čekají? Je nejvyšší čas na to, abychom se chopili této odpovědnosti, kterou máme vůči našim občanům, abychom přijali tuto směrnici. To, že v roce 2019 nemáme záruku proti diskriminaci z důvodu víry, věku či pohlaví či sexuální orientace, to je naší unie nedůstojné. Jde o to, abychom zaručili práva všech. Děkuji. A nyní předsedkyně výboru pro práva žen a proti diskriminaci paní Regnerová. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařka, vážená paní ministrině, nikdo v Evropě by neměl mít diskriminován na základě věku, sexuální orientace, pohlaví či víry a také ne mimo pracoviště. Připustit diskriminaci pouze proto, protože je příliš obtížné, abychom proti ní bojovali, protože potřebujeme jednomyslnost, to neznamená, že bychom se nikdy neměli snažit dělat to správné. A proto děkuji mnohokrát finskému předsednictví, že toto to, to téma opět po pěti letech vyndalo ze šuplíku. Svět se totiž vyvíjí dál máme veškeré ty případy diskriminace a také víme od agentury pro základní práva, že každá čtvrtá osoba již byla obětí diskriminace v Rakousku, je to každá druhá osoba. A víme, že vznikají nové typy diskriminace, takže bychom vlastně ten seznam měli i rozšířit například o sociální status. Víme, že lidé jsou diskriminální pouze proto, protože jsou chudší, nedostanou možná um, um, smlouvu na byt, protože jsou ženy nebo protože jsou homosexuálové, ale také často proto, protože jsou chudí. A proto bychom se v budoucnu měli věnovat i tomuto způsobu diskriminace. Děkuji paní Regnerové a nyní kolegyně Jongerius. Thanks, yeah. um... Děkuji, pane předsedo. Někteří lidé musí v životě překonávat více překážek než jiný. A já myslím, že je šokující, že každý pátý člověk v Evropě zažil ve svém životě diskriminaci. Naším úkolem je vytvářet rovné příležitosti pro všechny, bez ohledu na barvu jejich pleti, věk, pohlaví či postižení. A já myslím, že tudíž je velmi dobré, že se budeme snažit odblokovat antidiskriminační směrnici odblokovat ji na radě, odblokovat ji v členských státech. Pane předsedo, já také myslím, že je nejvyšší čas pro to, abychom ukázali prstem na někoho jiného, ale zároveň, když tohle děláme, měli bychom se podívat sami na sebe. A já se ptám Evropské komise, kolik lidí s postižením pracuje v evropských institucích a kolik nových pracovních příležitostí pro ně můžete vytvořit, protože já myslím, že to je důležité, aby Evropa fungovala pro všechny. Děkuji. Děkuji paní kolegy Jongerius a nyní paní kolegyně Spurek na jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážená paní komisařko, já pocházím z Polska, z členského státu, který má velmi nízký standard, pokud jde o ochranu proti diskriminaci. Polsko má sice nějakou legislativu v této věci, ovšem, jestliže Evropská unie nemá legislativu v této věci, tak Poláci nebudou dostatečně chráněni proti diskriminaci na základě věku, postižení, pohlaví, či sexuální orientace. Výsledky jsou hrozné, jenom bych připomněla fyzické násilí nebo útoky během posledních pochodů Pride v Polsku. Evropská unie musí mít komplexní protidiskriminační legislativu. Země jako Polsko takovou evropskou legislativu velice potřebují. My potřebujeme horizontální antidiskriminační směrnici jinak rovnosti nedosáhneme. Nemůžeme být eh, rovní na půl, buď to rovní si jsme nebo nejsme. A jako ombudsman v Polsku i já musím říct, že si přeji, aby tady bylo více poslanců přítomno, když máme takto důležitou debatu o lidských právech. Děkuji kolegyně Sporek a nyní kolegyně Dali na jednu minutu. Děkuji, vážený pane předsedo. Je nepřijatelné, aby Eh, směrnice, která eh, má přinést takto důležitá opatření proti diskriminaci, byla zablokována více než 10 let. Proč je důležité tuto situaci odblokovat? Protože v Evropské unii, ať už chcete nebo nechcete, máme situaci, kdy mnoho občanů se stále potýká s diskriminací na základě věku, postižení, sexuální orientace, pohlaví či náboženského vyznání. V Evropské unii jsou lidé, kteří třeba si nesmí otevřít bankovní účet, protože jim řeknou, že jsou příliš starší, nebo případy, kdy lidé stejného pohlaví si nesmí pronajmout byt nebo nemovitost. Proč bychom měli někoho vnímat jako hrozbu, Eh, na základě těchto věcí. A proč by lidé osob s postižením neměli mít eh, přístup ke stejným příležitostem v oblasti vzdělávání nebo školení nebo práce. Já vím, že mezi členskými státy jsou velké rozdíly, ale já přesto myslím, že bychom měli hledat konsenzus, pokud jde o rovnost pro všechny. Děkuji paní kolegyně Dali a nyní na jednu minutu paní Blinkevičujte. Děkuji mnohokrát. Eh, vážený pane předsedo, já si skutečně myslím, že ano, měli bychom řešit diskriminaci v rámci Evropské unie, ale hlavně bychom se měli zeptat, proč to trvá tak dlouho, proč to trvá 11 let. Já si dobře vzpomínám, že v roce 2013 předseda Evropské komise pan Juncker řekl, že jedna z priorit jeho práce bude přesvědčit členské státy, aby odsouhlasili tuto horizontální směrnici. A tím tedy byla eliminována diskriminace na základě věku, náboženského vyznání, pohlaví a podobně. A bohužel jsme stále ve stejné patové situaci a je to v důsledku členských států na radě. My tedy doufáme, že nová komise začne pracovat a že vyzve členské státy k tomu, aby lépe spolupracovali a aby přispěli k přijetí této směrnice. Já bych chtěla poděkovat předsednictví rady, které se nyní snaží všechny dostat k jednomu stolu tak, aby byla tato směrnice znovu přivedena k životu. Děkuji. Děkuji eh, paní kolegyně Brinkevičute a dostáváme se k postupu Catch DI a jako první má slovo kolegyně Pěty Kajnen. Lidská práva jsou univerzální a zároveň subjektivní. Neexistuje mezinárodně právní výklad o tom, že by to mělo spadat pod subsidiaritu. Mezinárodní právníci vykládají směrnici, tedy pardon, vykládají umluvu o lidských právech a vídeňská umluva totéž. Z mého pohledu je ostuda rady, že 11 let blokuje směrnici proti diskriminaci a schovává se za technické podrobnosti jako subsidiarita. Slyšeli jsme a každý den vidíme mnoho svědectví o tom, že k diskriminaci stále dochází tuto směrnici dlužíme Evropanům, dlužíme jim naplnění práva na nediskriminaci a děkuji předsednictví za to, že si vzalo tuto iniciativu. Děkuji kolegyni Pietikainen a nyní kolega Čiodel. E děkuji mnohokrát, pane předsedo. Domnívám se, že tady taková, mám tady retorickou otázku. 11 let dokonce i pyramidy byly postaveny rychleji. Pohleďme na to, jak se mezi tím svět změnil. Hovoříme o věku, náboženství, sexuální orientaci. Mnoho věcí se změnilo za posledních 11 let. Pro mě tady jsou dvě strašné bariéry. Ta první bariéra, to je ekonomická bariéra a ta druhá to je vzdělávání. Přístup ke zdraví, ke vzdělávání vede k tomu, že Evropa je různá Lidská práva, to je problém 21. století a paní komisařko, já doufám, že finské předsednictví bude s námi spolupracovat a že dořešíme veškeré otázky a námitky členských států. Příklad z Rumunska. Velká část diskriminace je nedořešena, neboť momentálně Máme určité pokyny, takže ano, zlepšilo se to, legislativa pomáhá, je třeba, abychom měli jasnou univerzální legislativu, která bude implementována ve všem členských státu a samozřejmě musí být doprovázena sankcemi. Děkuji kolegovi Čuhodaru a na závěr postupu ke čtíhaj kolega Betten. Uh, Tato diskuse může být o diskriminaci mimo pracoviště, ale nic se nezmění, pokud tam diskriminace neskončí, protože peníze, respekt a sociální mobilita tam začíná. Nic se nezmění, dokud Evropská unie neuzná, že tato instituce je rasistická. 10% Evropanů pochází z národnostních menšin, Evropská unie jich ale zaměstnává méně než 1%. Černý komisař či komisařka nebyl, Afričtí belgičané, kteří zde žijou, mají dvounásobnou šanci mít vysokoškolské vzdělávání než běžný belgičan, ale čtyřikrát větší šanci být nezaměstnaný. Evropa říká, že je sjednocená v různorodosti. Měla by být, ale vypadá to, že je pouze jednotná, pokud jste bílí. Pokud po 11 letech Evropa chce skončit diskriminaci, tak by měla začít sama u sebe. Táží se paní komisařky, jestli příslíbí, že příští osobu, kterou najme, tak nebude osoba bílá. Děkuji kolegovi Petonovi, tímto jsme ukončili postup ke HDI a nyní jménem komise má slovo paní komisařka Jourová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Všichni jste viděli, že nadcházející komise má ambici bojovat proti diskriminaci. Nově zvolená předsedkyně komise paní von der Leyen ve svých pokynech bezprecedenčně apelovala na podporování a rovnoprávnosti a paní Dali, která zde byla zmíněna, zvěřila tento portfej. Na jejím nedávném slyšení, tedy na slyšení paní Dali, v Evropském parlamentu jste slyšeli, že osobně se zavázala, že udělá maximum pro to, aby protlačila klíčovou legislativu v oblasti rovnoprávnosti. Možná si vzpomínáte, že i já jsem přislíbila v roce 2014, když jsem vstoupila do mandátu, to tež. Já jsem neočekávala, že legislativa, která již byla navržena v roce 2008, nebude přijata za celou dobu mého času ve funkci. Je mi to líto a myslím si, že to je selhání které je potřeba stále ještě napravit. Chtěla jsem vám říci, že za stranu Evropské komise jsme udělali vše možné, proto abychom to odblokovali. A přes všechno úsilí jsme nebyli schopni zaručit přijetí v radě. S členskými státy jsem komunikovala, Jednak na zasedáních rady v roce 2014, už když jsme hovořili o zprávě o nepokroku spíše než o pokroku v této oblasti, tak členské státy předkládali řadu argumentů. Jedni argumentovali penězi, druzí subsidiaritou, kompetenci. Vy jste je také konec konců zmiňovali. Vzpomínám si, že v roce 2014, když jsme začali hovořit o možnosti zajistit posílenou spolupráci což by třeba mohlo být řešení, protože v tomto případě máme jednohlasnost, takže by se to dalo řešit takto. Je to možnost, která z procesního hlediska je v pořádku. Morálně je ale absolutně špatná. A já jsem ráda, že jsem to slyšela. I od členských států, které nechtěli přijmout tuto legislativu. Že by to byl špatný signál že některé členské státy se nebudou účastnit takto zásadní věci. Se stov, při více než 100 příležitostech jsem se bavila s různými ministry z daných členských států, ale to je něco jiného, protože ve všech členských státech nemáme jednoho ministra či ministrní, kteří mají jaksi na plný úvazek v pracovním popisu boj proti diskriminaci. Mají třeba sdílené kompetence a vlastně ten obrázek o tom, kdo je zodpovědný za co není, na úrovni členských států vždy jasný. Upřímně řečeno, vyžaduje si to také odvahu v řadě členských států bojovat proti diskriminaci. A ne všichni politici chtějí podstoupit takovéto riziko. Žijeme v době, kdy máme nenávistné projevy na internetu, které se týkají nejenom diskriminovaných lidí, a mimochodem, toto je druhá bitva, do které jsme se pustili a hodně na tom pracujeme, ale ta nenávist se obrací i vůči politikům a novinářům, kteří mají odvahu o diskriminaci psát a hovořit. I toto je součást Evropy, ve které žijeme. A musíme pracovat na všech frontách. Zmiňovali jste také problémy s implementací legislativy proti diskriminaci, protože my už máme jistou legislativu. Můžu vám uvést příklad. Například eh, rozdíl v platech mužů a žen. Velká část tohoto rozdílu mezi platy mužů a žen je způsobena přímou diskriminací. Muž, žena, stejné pracovní místo, jiný plat. Teď to je zakázáno ze zákona. Ale kdo to prosazuje? Kdo si to vynocuje? V řadě případů to ženy ani neví, že vydělávají méně než kolega na stejné pozici. Proto bychom rádi posílili schopnost orgánů zodpovědných za odpovědnost v členských státech pomáhat při takovýchto případech, tak aby oběti takovéto diskriminace mohly požádat o podporu a využít přístupu ke spravedlnosti, protože to není žádné privilegium. To je naše garantované právo. Teď, co se týče rozdílu mezi důchody, tak tam ten rozdíl je skoro 40% a je to ostuda. Přičemž opět máme právní úpravu. A pokulhává implementace. Hovořila jsem o našem úsilí eliminovat nenávistné projevy které budují diskriminaci na internetu. To jsou jaksi dvě fenoména, eh, dva fenomény, které se vzájemně podporují. Už jsme začali pracovat v oblasti umělé inteligence, zatím v oblasti etických pravidel, nikoli právních, tak abychom jenom do této oblasti nepřepisovali z reálného světa do umělé inteligence tady tyto zásady diskriminace. Bez legislativy vždy budeme oslabeni a budeme muset hledat jiné cesty, jak dosáhnout žádného výsledku. Já mám velká očekávání. Očekávání, že ve čtvrtek od příslušných ministrů z členských států se dozvím, zdali ta 11 let stará směrnice pořád odpovídá stávajícím potřebám, anebo by se dala někde zlepšit. Klidně se na ní můžeme podívat znova. S tím ale, že nemůžeme narušit hlavní cíl. Možná mě předloží stejné argumenty, které už jsem poslouchala celých pět let. Doufám, věřím, že tato rozprava bude užitečná, a že to bude nový impuls pro novou komisi a radu, aby na tom dále pracovali. Ráda bych znovu poděkovala finskému předsednictví za to, že to opět předložili eh, k jednání radě EPSCO a ráda bych poděkovala Evropskému parlamentu za jejich eh, trvalé úsilí a trvalou podporu, protože pro mě je to zcela zásadní, abychom se v této oblasti společně posunuli. Děkuji paní komisařce Jourové. Nyní na závěr naší rozpravy eh, dávám slovo paní ministrině Tupurajné. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Ještě jednou vám děkuji za tuto možnost zde prodiskutovat tuto velmi důležitou záležitost. S velkým zájmem jsem se vyslechla vaše podněty a názory, také názory paní komisařky Jourové. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. A nemohu s vámi než souhlasit v tom, že Rovnost a boj proti diskriminaci by měly být hlavní eh, evropskou hodnotou a tady musíme posílit naše úsilí a společně na tom pracovat. Děkuji vám také za to, že toto důležité téma kladete do popředí vaší politické agendy. Chtěla bych říci, že Rada opakovaně a soustavně přikládala velký význam této oblasti. Nicméně, jak víte, Toto vyžaduje jednomyslnost a to se ukázalo jako velmi služité navzdory velkému úsilí všech předchozích předsednictví během posledních deseti let. Finské předsednictví teď tedy spouští diskusy na nejvyšší úrovni o tomto důležitém tématu antidiskriminace, kdy doufáme, že získáme nějaký nový pohled na tuto oblast a získáme novou dynamiku nebo jak si, že nějak znovu nastartujeme tento celý proces. Jak jste řekla, paní komisařko, ve čtvrtek ministři na radě budou debatovat o tom, jak dále naložit s touto oblastí a já doufám a těším se mm, ve výstupy, takže doufám, že budeme mít i nadále úzkou spolupráci. Děkuji. Děkuji paní ministrině Tupurajnen. Tímto je uzavřena tato rozprava. A jako další bod na pořadu jednání máme prohlášení Rady o aktuálním stavu zveřejňování informací o daní z příjmu ze strany některých podniků a poboček. Jde tedy o veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Dříve než zahájím rozpravu, tak eh, informuji o tom, že co se týče postupu catch a modrých karet, eh, jak podle standardního, tak nového systému, je toto obojí, tedy catch the eye, i modré karty, možné elektronickým způsobem. Proto vás prosím, vezměte si sebou svoji elektronickou kartu. Pokud se chcete přihlásit na postup Edge Cash DI, můžete i hned elektronicky se přihlásit, nemusíte čekat na konec rozpravy. A nyní jako první v této rozpravě vám slovo paní Tupurainen. Vážení poslanci a poslankyně, vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát za příležitost diskutovat o tomto tématu, které je nesmírně důležité. Návrh, který předložila komise v roce 2016, patří mezi řadu legislativních návrhů, které mají bojovat proti přesouvání zisku a snižování daňového základu. Děkuji za příležitost hovořit o pokroku, který Rada učinila v oblasti zdanění a tento pokrok je zásadní. Co se týče tohoto konkrétního legislativního návrhu, Rada intenzivně pracovala na textu. Příslušné pracovní skupiny se zabývaly tímto návrhem od, listopad, od dubna 2016 a plánujeme také další zasedání během svého předsednictví. Uvědomuji si, jak důležitý tento problém je pro Evropský parlament, který přijal pozici prvním čtení v březnu tohoto roku. Uvědomuji si také, že loni v únoru pan Svoboda a pan Boltieri se ptali na to, jak vypadá situace v radě a zmínili, že Evropský parlament je ochoten jednat rychle. Nicméně, stále ještě existují nevyřešené politické problémy, které brání radě dohodnout se. Zveřejňování, zveřejňování informací nezvyšuje automaticky daňové příjmy. Dobrá daňová legislativa a daňové úřady jsou v tomto klíčové. Rada proto nadále bude pokračovat ve své práci v oblasti boje proti přesouvání zisku a snižování daňového základu. Chce posílit nástroje, které již máme. V tuto chvíli už máme zprávy podle jednotlivých zemí u velkých nadnárodních společností, ke kterým se můžou dostat finanční zprávy. Chci také připomenout ústní otázku, kterou předložil v loni pan Svoboda a která se týkala právního základu tohoto návrhu. V dubnu 2018 na plénu byla přednesena odpověď. Otázka právního základu spochybňuje samou uplatnitelnost běžného legislativního postupu u této agendy. Evropský parlament je pro zachování právního základu, který navrhla Evropská komise. Naše právní služba má za to, že právní základ by měl být v článku 150 smlouvy o fungování Evropské unie, tedy článek o zdanění a následně jednohlasnost. Na místo odstavce 50 odstavce 1, což je jednotný trh a tedy kvalifikovaná většina. Vážení poslanci a poslankyně, Finské předsednictví převzalo výsledky technické práce, která zatím proběhla. Pod různými předsednictvími se práce posunula ku předu, předsednictvími, která pracovala před námi a i my chceme posunout tuto agendu co nejdále. Probíhají konzultace se s, s delegacemi a doufáme, že se nám podaří dosáhnout dalšího pokroku. Ale pochopte prosím, že v tuto chvíli nejsem s to učinit žádné konkrétní přísliby. Rada pravděpodobně bude potřebovat ještě trochu času na vyjasnění svého postoje. Budu vás dále informovat o jakýchkoliv dalších vývojích a doufám, že se budeme schopni dopracovat k postoji rady. Chci vás ubezpečit, že na tom pracujeme. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, paní ministry Tuporajnen. Nyní zahajeme tedy rozpravu a jako první má slovo na dvě minuty kolegyně Pětikajnen. I'm afraid that the, uh... Já se obávám, že rada zklamala očekávání Evropanů. Především těch, kteří chtějí trvalou udržitelnost. Myslím si, že by bylo dobré, aby se členské státy podívaly do zrcadla. Proč firmy mají zveřejňovat své informace o daní z příjmu a o svých výdajích, proč to společnost potřebuje. Mnozí se na to mohou zeptat. Obecně chápeme, že je otázkou společenské odpovědnosti. Kde si peníze vyděláváte, kde je utrácíte a jestli platíte daně. Mezinárodně to ale tak neplatí. A proto máme evropskou právní úpravu, která se týká kapitálových požadavků, která se týká auditů, která se týká účetnictví a zveřejňování informací i o tom, kde jsou tyto informace zveřejněny. A byť se tyto zprávy používají pro účely zdanění, Je to běžná legislativa a tedy mělo by to být postaveno na článku 50. Rada se snaží schovat za velmi tenký fíkový list a tvrdit, že to je daňová otázka. Je to otázka zveřejňování informací, ne daňová. Tak doufám, že 11 let nebudeme zase sedět v radě na tomto problému. Zatím tomu tak nebylo. Evropský parlament předložil návrh usnesení, s nadějí, že Rada tuto problematiku rychle posune ku předu. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Pětikejnen a nyní na dvě minuty paní kolegyně Regner. Děkuji za sociální demokrat... pro sociální demokracii jež již mnoho let velice důležité, abychom měli uh, toto veřejné informace daní z příjmu mm, podniků, to veřejně podávání zpráv podle jednotlivých zemích. Několik dnech poté, co se projevila Panama Papers, komise rychle jednala, to už bylo až v roce 2016. Komise a Evropský parlament i hned věděli, že občané v Evropě mají právo na to, aby se vneslo světlo do temnoty Zaměstnanci platí peníze, mnoho podniků také a ty největší evropské koncerny často vůbec si své skvělé lisky nedaní, mají domluvy s národními vládami a vytváří si takové daňové konstrukty, které jim vlastně daně maximálně snižují. My jsme tehdy jako parlament rychle zareagovali a rozhodli jsme, že tedy je třeba to upravit, je třeba, aby tedy podniky informovaly o tom, kde vytváří ty příjmy a kde je daní. A e, pro nás je to důležité a podniky to dluží občanům, aby tedy věděli, kde platí daně, kolik platí daní. Ta, e, ten text je hotov a všem rada nereaguje rychle, nechává si na čas, ale tyto peníze chybí. Tři roky v Evropském parlamentu čekáme na to, že se na úrovni rady něco pohne. Proč se nic nestalo? Protože členské státy chtějí, aby veškeré ty skandály zarostly nějakou travou, aby vybledly, aby pak zase bylo možné navazovat nějaké ty daňové dohody s podniky. Je tomu tak? Já tedy apeluji na předsednictví, aby přeskočilo přes vlastní stín. Mno, všichni tady eh, hovoří o tom, že je důležité, aby v oblasti lidskoprávní byla posílená transparentnost a to tež potřebujeme i v oblasti daní. A nyní ještě bych řekla spolu iniciátory této rozpravy panu Ferberovi, prosím, hovořte i se svými stranickými kolegy doma, totiž ministr hospodářství Altmaier ještě tady není na naší straně, alespoň podle toho, co vím já. Děkuji kolegyně se Regner, není kolega Sežurné. Děkuji mnohokrát, pane předsedo a paní ministrině. Bohužel váš úvod pro nás není přijatelný, protože už to přece jenom je tři roky, co Evropský parlament v roce 2017 v červenci vyjádřil svůj postoj. Mezičase jsme měli LuxLeaks a Panama Papers, které z tohoto udělali ústřední téma politického života. 30 až 50 miliard úniku daňových příjmů ročně. Teď už se nehovoří o obsahu. Dnes máme trochu napomenout radu, říci komisi, že chceme, aby se to řešilo a žádat radu, aby předložila svůj postoj. Komise předložila návrh, Evropský parlament vyjádřil svůj postoj a prostě není možné pro naši proevropskou skupinu si říkat, pro, skupina proevropská dnes prostě říci, že jsme zcela bezmocní v této oblasti, kde platí spolurozhodování. Takže doufám, že minimálně na konec této debaty řeknete něco konkrétnějšího, paní ministrině, než v úvodu. Děkuji kolegovi Sejourné a nyní na dvě minuty kolega Urtasun. Ano, děkuji mnohokrát. Tyto fiskální skandály v Evropské unii se stále rozšiřují. Viděli jsme, že komise se snažila efektivně konat během posledního mandátu, ale zároveň tohle je něco, pro co potřebujeme nová opatření. A toto opatření, které by mělo působit na velké firmy, a to jsou firmy s velkým ročním obratem, tak tady je opravdu zásadní, abychom na ně zatlačili, abychom je přiměli k tomu, aby nám museli říci, co produkují, kde vyrábějí peníze, kolik těch peněz, eh, kde produkují. My také někdy potom od nich slyšíme, že to bude konkurenční nevýhoda pro tyto firmy, pro tyto evropské podniky, ale to je eh, naprosto jinak. Není přece žádný důvod pro to, aby oni tohle skrývali, aby skrývali svůj kapitál, aby nechtěli provádět toto opatření. Řeknu to jasně, to je nepřijatelné z institucionálního pohledu, aby se na eh, tomto sedělo už tři roky, když my parlamentu eh, o to máme veliký zájem a chceme, aby tady byl právní základ, který umožní pokrok. Takže to je naprosto nepřijatelné a já tímto vyzývám všechny vlády členských států, prosím, zajistěte pokrok v oblasti této směrnice. Věnujte se tomuto, pracujte na tom a doufám, že finské předsednictví také něco udělá. Já vám děkuji za to, že se snažíte dosáhnout pokroku v této věci, ale zároveň chci vědět, co očekáváte na příští schůzí, příštích setkání. Dejte nám třeba nějaké detailnější informace. Já chápu, že nám nemůžete říct nějaké třeba úplně důvěrné věci, ale prostě řekněte nám to podrobněji, protože evropští občané si to přejí. Děkuji kolegovi Urtašinovi a na dvě a půl minuty kolega Pek. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Komise chce více transparentnosti v oblasti daňového plánování velkých podniků a spravedlivé prorůstové danění podniků. Proto ty stávající pokyny pro zveřejňování, které platí pro banky a také veřejné podávání zpráv podle jednotlivých zemí, toto obojí má být ještě posíleno, zpřísněno a má to platit i pro nadnárodní společnosti. Komise k tomu předložila novelu Evropské směrnice. Zisky mají být zdaněny tam, eh, kde vznikají. To jsou krásné cíle, ano, ano, ale jak často, jak je tomu tak často v Evropské unii, nic není takové, jak se zdá a hlavně, jak by mělo být. Za prvé, Problém vyhýbání se daňové povinnosti je sám důsledkem eh, evropské politiky vnitřního trhu, která je příliš uvolněná. Jsou tady takové pochybné právní konstrukty, které dovolují nadnárodním koncernům, aby si téměř své volně libovolně mohli přesouvat své zisky kam chtějí. Dále vyhýbání se daním a praní špinavých peněz je podle expertů z OECD a Rady Evropy také neřestí nevládních organizací. George Soros ten prostřední své nadace Open Society propral daňové miliardy a financuje takto svůj politický lobby. Open Society to jim mění asi 20 miliard dolar. A to je stejně tak škodlivé jako daňové plánování ze strany velkých podniků proč tady tedy nemáme eh, povinnost zveřejňování zpráv podle jednotlivých zemí, která by platila také pro nevládní organizace. A třetí věc, základ, právní základ pro je článek 50 v EU svoboda usazování, ale článek 50 právní základ podle komise se týká pouze pravidel pro usazování se OSVČ a nebo důvodů pro usazování se koncernu. Opatření proti vyhýbání se daní a o tom zde hovoříme to je článek 114.2, ale tam neplatí zásada většinová, ale zásada jednomyslnosti. Návrh komise by tedy byl vlastně v rozporu s evropskými smlouvami a protiprávně. A za čtvrté, eurozóna společně s Japonskem má nejnižší růst a nejvyšší daňovou zátěž celého rozvinutého světa. Bylo by tedy eh, vhodné mít zdanění, které by bylo přátelské vůči růstu. O tom komise hovoří, ale nic proto nedělá. Plány komise pro zveřejňování podle jednotlivých zemí jsou selektivní, jsou proti růstu, jsou protiprávní s námi, tedy ne. Děkuji kolegovi Bekovi a nyní na jednu minutu kolega Bušade Viliaba. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce souhlasí s tím, že je třeba bojovat proti vyhýbání se daňové povinnosti v Evropské unii, ale musí to být na základě svobodné spolupráce mezi členskými státy přesto, že by zde měly být povinně zveřejňovány informace o zdanění podniků, to si myslím, může také ohrozit veřejnou soutěž a ta teorie harmonizace daní, to je něco, co používá levice pro to, aby zvýšila daně pro podniky. Podniky by měly být ale volnost, eh, svobodu se usadit, kde potřebují. To je důležité pro jejich strategii ekonomickou. Musí tady mít tedy svobodu v rozhodování. A zveřejňování nějakých důležitých informací by nemělo jít k neprospěchu podniků. A to, že členské státy mají svrchovnost se vytvořit eh, příhodnou daňovou situaci pro své podniky na svém území, to je v pořádku. Takže naše frakce, tam je pro nás důležité zejména ta ochranná doložka, která chrání podniky, které mají citlivé informace a těch 170 milionů jakožto práh, aby to nebylo škodlivé pro malé podniky. Děkuji kolegovi Bušade Vilaba, nyní paní kolegyně Obry na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zásadní otázka. Google, Amazon a všichni ostatní jestli platí daně a platí dost. Kdo to vlastně ví dneska? Neví to nikdo. V žádném případě to neví evropští občané. Ani po spoustě skandálů, které se ani nedají spočítat, ty firmy pořád nejednají transparentně. A konečně chceme mít jednoduchou odpověď. A proto jsme předložili tady ten, nebo proto jsme podpořili tady tento návrh, kde by se uváděly klíčové informace o hlavní činnosti a o daní z příjmu, tak abychom zjistili, jestli nepodvádějí. Je to úplně v souladu s návrhy proti snižování daňového základu a přesouvání zisku. Já se stavím za tento návrh, tady. Eh, deset let jsem eh, se za něho stavěla v odborové oblasti. Prostě deset let za tu dobu jsme ztratili spoustu peněz. Je to zásadní nástroj, který už existuje u bank a zjevně tedy se všechny nepoložili. Kolik času tedy ještě budeme muset čekat kvůli radě, abychom na pořad jednání dali tady tuto zásadní věc, abychom eh, přestali umožňovat